je baronka Latford, která má pět minut. Paní baronko, máte slovo. Pane předsedo, já upřímně a plně eh, uznávám, že tyto dvě otázky předložené prvního eh, eh, prosince minulého roku přeběhly události. Nicméně pořád stojí za to uvědomit si, že procesní práva mm, jsou zase zpátky na eh, pořadu jednání po té, co eh, na něm několik let bohužel chyběla. Evropský parlament si soustavně už posledních deset let eh, stěžuje, že procesní záruky v obžalovaných a obviněných nejsou vyrovnané s zárukami, které jsou k dispozici při vyšetřování podaří se nám většinu eh, pachatelů trestné činnosti eh, chytit a eh, Často se jedná o mafiány, o pachatele znásilnění a o teroristy. Nicméně jde o to, aby existovaly procedurální záruky, které budou doprovázet zjednodušená přeshraniční trestní řízení. Je zřejmé, že samozřejmě evropští Eh, prokurátoři nechtějí eh, mm, eh, žádné zesložitění celého procesu. Nicméně v některých případech mm, evropský zatýkací rozkaz vedl k upření mm, určitých práv. Jeden takový případ je případ Andrewa Asimua, který je 6 měsíců uvězněn v eh, Řecku, eh, pravděpodobně kvůli obvinění, eh, která, které je dáno záměnou jeho identity a já mám ten dojem, že byly v jeho případě zaměněny důkazy. A také tam došlo k policejní brutalitě. Člověk, který má být pohnán před soud v jiném členském státě, musí mít zaručeno že bude ochráněn před eh, soudními přehmaty. V komise v náhodou z roku 2004 eh, přišla s eh, širokým rámcem procedurálních práv a já vím, že postupný přístup je to nejlepší, čemu můžeme, čeho můžeme dosáhnout. Eh, a švédské předsednictví toto znovu oživilo, ale eh, zdá se, eh, že toto je jenom jeden malý krok. Já si myslím, že bychom měli být optimisté, ale obávám se, že rada akorát Eh, přislibuje, že zvažuje eh, nějaký eh, v euro, v nějakou eurokauci a to, že by to bylo možné uplatit na Andrew Asimiu jenom proto, že je to cizinec je eh, zřejmé, že eh, soudci budou eh, vystaveni stávající a ještě větší kritice, pokud nebudou existovat větší procesní záruky v trestním řízení. Nejenom jednotliví občané se obávají nedostatečných záruk, týká se to i soudců, ale i policistů a státních zástupců při jejich práci. Já si myslím, že zajištění lidských práv v rámci Evropského zatýkacího rozkazu by mělo být explicitní podmínkou eh, vydání, i když se to komisi nelíbí. Díky eh, v liberálním demokratům eh, v Británii je zaručeno, aby nebylo, nebyla porušována evropská, klauzula, evropská charta lidských práv při vydávání do zahraničí a britské soudy se k tomu staví z záhadných důvodů zdrávě. Tady Nejde o eh, nedostatek standardů, ale o eh, nedostatek eh, praktického uctívání těchto, nebo um, uznávání těch standardů a řada členských států má potom problémy. Ve Štrasburku je ehm, ostudou, že se neuplatňuje příslušná v úmluva. Takže je třeba, aby komise také eh, zajistila dohled Evropského eh, soudu, eh, Evropského soudního dvou, dvora. Je tedy důležité, abychom posílili praktickou implementaci stávajících dohod. Já věřím, že komise a rada budou souhlasí, že standard směrnic, které zarušují základní práva, by měl být vysoký. Pokud jde o tlumočení, nárok na tlumočení a překlad, Eh, tak to eh, ten, eh, to znění rady z, loňského roku je méně ambicioznější než návrh komise. Já doufám, že budeme ambicioznější a, dáme precedent pro další fáze budování procedurálních práv. a budou tam práva, jako je právo na informace, právo na komunikaci s eh, v úřady v dané eh, zemi právo na právní poradenství a tak podobně. Takže já doufám, eh, že se podaří zachovat rychlost tak, aby lidé dostali svá procesní práva, která už jsou jim dlouho upírána. Děkuji a nyní za radu pan López Gajigo, máte slovo. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Děkuji, Děkuji vám za to, že byla předložena tato otázka paní Ludfordovou a taky panem Antoneskem a pan, panem Tavarezem. Máme zde totiž co dočinění s velmi důležitou otázkou, a sice jak zaručíme procesní práva v trestním řízení. V této souvislosti bych rád řekl, že toto téma považujeme za stejně důležité jako vy. A trváme na tom, že Celou problematiku musíme i nadále harmonizovat na evropské úrovni. Ve své otázce hovoříte o tom, že během švédského předsednictví bylo dosaženo velkých pokroků v radě se podařilo shodnout se na takové všeobecné orientaci k tématu procesní práva v trestním řízení a i k právům na tlumočení a překlady. A rada v posledních letech vypracovala takovou cestovní mapu, to už řekla i paní poslankyně. Tato cestovní mapa se týká jednotného uplatňování procesních práv Evropské unii. Jedná se o procesní práva i povinnosti v trestním řízení. Jde i o ohled na členy rodiny, na konzuláty a jde také o záruky týkající se zranitelných obviněných. Proto je velmi důležité, že tato důležitá otázka byla předložena. Poukazujete také na hodu s Evropským parlamentem, abychom mohli v práci pokračovat společně. A já říkám ano. I vy, i my se budeme o tuto problematiku zasazovat. My jako španělské předsednictví ve, španěl, ve spolupráci se španělským předsednictvím se Evropský parlament pokusí popohnat směrnici týkající se tohoto tématu. Tato iniciativa je velmi důležitá a jak už bylo řečeno, měli bychom postupovat v úzké spolupráci Rada, parlament i komise. I komise zahájí odpovídající iniciativy. Jsme velmi otevřeni k tomu, abychom celou věc uskutečnili co nejdříve. Takže Rada, parlament společně s komisí bude v celé věci rychle postupovat. Španělské předsednictví březnu tohoto roku plánuje seminář v Madridu společně s Evropskou soudcovskou akademií Strýru k tomuto téma, tedy procesní práva v trestním řízení. Vidíte tedy, paní Ludfordová, že se v této věci mnohé děje. Já vás chci ujistit, že chceme tuto otázku vyřešit co nejdříve. Každopádně se jí chceme zabývat, aby komise podnikla nutné kroky. Děkuji a nyní za komisi pan komisař Baro, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, vážená paní eh, Latfordová. Děkuji za tuto otázku Pustím ústnímu zodpovězení. Víte, eh, jakou hodnotu přikládám těmto eh, procesním zárukám? Je pravda, že komise již řadu let bojuje za to, abychom měli společné minimální standardy pro obžalované, ne, respektive v obhajobě, eh, tak eh, aby toto mohlo být eh, zavedeno všude v trestním řízení v Evropě. Je to nutné pro soudní spolupráci. A je to také, je to také podmínka vzájemné bezpodmínečné důvěry mezi členskými zeměmi. Komise hodně pracovala na tom, abychom dosáhli přijetí evropské legislativy pro tuto oblast. A je pravda, že díky švédskému předsednictví se podařilo přijmout v Radě 30. listopadu 2009 cestovní mapu. To je klíčová etapa při vytváření evropské eh, legislativy v oblasti minimálních eh, procesních práv. Členské země tímto aktem dosáhly dohodu ohledně rozsahu působnosti této legislativy a shodly se na nutnosti prioritně přijmout tuto věc v plné spolupráci, za plné spolupráce tedy s Evropským parlamentem. A já jsem si společně s vámi právě vyslechl eh, pana ministra Lopese eh, Garrido, který nám vysvětlil, jak také španělské předsednictví eh, chce víc této vůle, vůle k přijetí tohoto prvního opatření, které by nás vedlo k celé škále procesních záruk. Je pravda, že ehm, postupný eh, přístup, ehm, tak jak je nastaven v té cestovní mapě, se nám nakonec dal být dobrým eh, řešením, protože to umožní dosáhnout toho kýženého cíle. Tento postupný eh, přístup znamená nejenom, že Každé procesní právo může být podrobně zanalizováno v kontextu legislativní tvorby, ale také to znamená, že během vyjednávání každé toto právo může být eh, přeskoumáno samostatně. A to nám umožní vyhnout se eh, handlování napříč celým balíčkem, protože to někdy eh, k tomu někdy dochází u příliš globálních legislativních aktů a umožňuje to některým členským zemím Eh, blokovat eh, ta jednání, tak aby z toho vytěžili některé konkrétní věci. Eh, paní Latfordová, jsem si jist, že nová komise bude na této věci pracovat velmi rychle, tak aby vystoupila se všemi legislativními návrhy, se kterými počítá cestovní mapa, že také zaručíme, zajistíme jejich co nejvčasnější přijetí. Pokud je o právo na tlumočení a překlad, které je prvním eh, předpokládaným opatřením v rámci cestovní mapy. Komise eh, vzala na vědomí iniciativu, eh, se kterou vystoupil, vystoupila část členských zemí. Tato iniciativa, musím říci, vychází z návrhu komise z července 2009 a z vyjednávání v rámci rady v druhém pololetí roku 2009. Ale je pravda, že iniciativy, to, iniciativa členských zemí není plně v souladu s Evropskou mluvou o lidských právech a s judikatorou Štrasburského soudu pro lidská práva. E, ten starý návrh komise, který zaváděl jako e, povinné tlumočení e, schůzek mezi obviněným a jeho právním zástupcem, to není, to se nepromítá do té iniciativy členských zemí, které omezují toto právo na komunikaci před policejními orgány a během soudního Eh, jednání přelíčení u soudu. Navíc eh, původní eh, návrh komise počítal s právem na překlad, které by bylo, toto právo by bylo úplnější. Tak to bylo uvedeno v textu komise. Ale samozřejmě bude na tom ještě pracovat společně parlament a rada a doufám, domnívám se, že se nám podaří dosáhnout ambiciozního textu v oblasti procesních záruk. Pokud tady chceme vytvářet v této oblasti společný evropský prostor, samozřejmě musíme dbát na to, aby tento text byl v souladu s normami, se standardy, které zavedla Evropská umluva pro lidská práva a judikatura Štrasburského soudu a také listina základních práv. Jsem si jistím, že se můžeme spolehnout na působení Evropského parlamentu v této věci a ještě jednou chci zaznamenat, že španělské předsednictví nám v této věci také eh, pomůže. Děkuji. Thank you, Děkuji, pane komisaři. A nyní pan Antonescu na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Ačkoliv došlo k pokroku eh, vzájemného uznávání eh, rozhodnutí v eh, věcech trestních, nedošlo k příliš k pokroku v oblasti práv obviněných. Nedostatečná rovnováha mezi právy těchto osob a prostředky, které obvinění mají k dispozici, může eh, zásadním způsobem eh, narušit eh, procedurální práva. Proto iniciativa švédského předsednictví podpořit tuto cestovní mapu je velice důležitým krokem. Pokud jde o práva na tlumočení a překlad, tak Lisabonská smlouva zavádí nový rámec. Návrh je třeba promítnout v návrh směrnice, tak aby bylo možné dále na tom pracovat. My jsme eh, se trochu obávali eh, budoucnosti této otázky a proto jsme se eh, rozhodli položit tuto ústní otázku komisi a radě. 13 členských států a Rumunsko mezi nimi podalo legislativní iniciativu Evropského parlamentu a radě a my se domníváme, že se nám podaří zlepšit ten text. Pokud jde o rozsah a o kvalitu procesních práv a právo na tlumočení a překlad, pokud jde o ta ostatní opatření v rámci cestovní mapy, tak pokud jde o záruku e, přístupu k obhajobě a záruky pro zranitelné osoby, právo na informace a e, právo eh, být informován o právech, které člověk má, tak si myslíme, že všechny tyto legislativní návrhy by měly být předloženy co nejdříve. Eh, rozdíly mezi jednotlivými členskými státy eh, volají k ponutnosti zavést jednotlivé standardy. Děkuji a nyní pan López, dvě minuty. Paní López. Já bych vás zde ráda pozdravila jako zástupce španělského předsednictví. A ráda bych poukázala na to, že hovoříme o první iniciativě týkající se procesních práv v trestním řízení. Diskutovali jsme o tom již za švédského předsednictví. Pro nás zde v parlamentu je toto téma velmi důležité a už se konala první rozprava, proto je tento dotaz opravdu velmi důležitý, protože je to důležité téma. Samozřejmě, že můžeme docílit zlepšení a já doufám, že náš dialog nám zde přinese zlepšení. Už jste se vyjádřil za radu, vyjádřila se i komise. Ale samozřejmě pro celou diskuzi potřebujeme nabrat dech a bude to dlouhá diskuze. Komise odvádí práci, která je i proti tlaku jednotlivých členských států a Švédsko předložilo cestovní mapu celého procesu. Situace se nyní ale změnila od té doby, co Lisabonská smlouva vstoupila platnost, protože parlament zde bude rovněž rozhodovat. Rada, parlament Evropská unie může získat novou sílu při zpracovávání tohoto tématu. Můžeme dát dohromady balíček a v každém případě můžeme zlepšit situaci v oblasti práva na tlumočení, překlady informace. Ale samozřejmě, že můžeme mít ještě různé obtíže, přesto se pokoušíme postupovat co nejrychleji. Boj proti terorismu padla totiž určitá práva za oběť, ale musíme důvěřovat činnost Evropské unie. Pan Watson, dvě minuty. Pane předsedo, eh, naše sněmovna eh, navrhla vytvoření evropského zatýkacího rozkazu 6. září 2001 a náš, na náš eh, návrh by se stále ještě prášilo, kdyby nebylo událostí v New Yorku o pět dní později. Pan Bin Laden nám pomohl to napojit a já jsem tehdy pomohl protlačit to opatření sněmovnou. My jsme tehdy tlačili na to, aby eh, to bylo doprovozeno minimálními procesními zárukami v eh, trestním eh, řízení. Komise přišla s návrhy v roce 2002 a proč tedy eh, to vězí v eh, radě až eh, do teď? Proč komise nevede válku za schválení všech svých návrhů jako celku? Evropský zatýkací rozkaz nahradil vydávání, zásadně omezil čas nezbytný na vydávání osob vyloučil rozhodnutí z politické vhodnosti a značně eh, eh, vylepšil eh, vládu zákona na našem kontinentu. Nicméně spole opírá se na vzájemnou důvěru a je příliš mnoho případů, kdy takovou tu důvěru naši občané spochybňují. Moji dva voliči v současné době jsou v Maďarsku a čekají eh, na eh, proces, i když bylo jejich eh, vydání vyžádáno už před rokem, tak stále ještě nebyli ani obviněni a jsou drženi ve vazbě. Oba jsou připraveni o společnost svých blízkých. A možná jsou nevinní z toho, z čeho byli, ob, v tom, z čeho byli obviněni. Tady je zřejmé, že e, je ostudné, jak vlády jsou nečinné. Autoři e, této ústní otázky e, mají pravdu. Je třeba, aby tomu Evropa naléhavě věnovala pozornost. Děkuji. Já jsem vám chtěl říci, že vy jste kmotr evropského zatýkacího rozkazu, ale mohlo by to být nešpatně vykládáno, tak jsem si to nechal.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 Ano, akceptujete tu zásku? Ano, takže pan Dartmouth, eh, půl minuty. Eh, Bin Laden a, a atentáty v New Yorku eh, se někdy říká, otevřeli cestu k tomu evropskému zatykači. Domníváte se, že evropský zatykač by měl být uplatňován pouze proti podezření z terorismu, z nebo závažné násilné trestné činnosti? Eh, pane předsedající, s vaším povolením, já jsem eh, tady neuváděl pana Ben Ladena jako nějaké ospravedlnění, jenom to prostě urychlil. Nikdy to nebylo zamýšleno jenom na teroristické eh, trestné činy, na veškerou závažnou trestnou činnost. A ti, kdo jsou proti uplatňování tohoto evropského zatykače, jsou, se vlastně staví proti vládě zákona na našem kontinentu a proti ochraně, kterou evropský zatykač skýtá našim občanům. Omlouvám se, Lode z Dartmouthu. Já jsem nepochopil nejprve váš signál. A dalším řečníkem je pan Vojčechovský na jednu minutu. I'm sorry, forgive me. Pewien młody Polak został skazany w Wielkiej Brytanii na karę dożywotniego więzienia. Jeden mladý Polák, a pardon, já jsem zapomněl na paní Hautelu. Paní Hautela nejprve na tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pan Watson má pravdu, když říká, že Evropský parlament žádal, aby eh, evropský zatykač, u evropského zatykače byla určitá nastavena určitá kritéria pro minimální, minimální záruky eh, v trestním řízení. Eh, v řadě členských zemí existují problémy s tím, že ten zatykač vlastně je na písku, protože Tím předpokladem je vzájemná důvěra e, v systémy trestního soudnictví, a spravedlivý soud a dodržování lidských práv a tak dále, a tak dále ve všech členských zemích. A pane předsedo, jak už uvedli kolegové přede mnou, i já bych mohla vyprávět příběhy o tom, jak to nefunguje a jaké naléhavě třeba, aby komise nyní podnikla potřebné kroky. Jak řekli kolegové, potřebujeme jednotný systém trestního soudnictví eh, s minimálními procesními zárukami. Já se domnívám, že Lisabonská smlouva proto zakládá příležitost, protože Evropský parlament nyní eh, má eh, legislativní pravomoci spolu s radou a bylo dobré slyšet od pana komisaře slova o eh, jeho důvěře v tuto spolupráci. Parlament s radou tedy nyní musí spolupracovat na tom, aby se tato věc posunula dále, abychom překonali odpor členských zemí. Takže abych vám mohla vyprávět konkrétní příběhy, kdy eh, právní stát nebyl vlastně dodržen. Přes, například ve Finsku máme zadržen eh, čečenský pár, Eh, Atajovi, eh, kteří eh, přišli z Litvy, kde po celá léta vedli vedli siročinec pro sirotky z čečenské války. A náhle v Čečně v Čečně začala vstupovat do jejich činnosti bezpečnostní policie na základě toho, že v této rodině se objevila nějaká mírná forma rodinného násilí. A e, tento manželský pár nyní je ve Finsku, jsou to žadatelé o azyl a e, Litva, litevské státní orgány žádají o jejich vydání. E, bude to prodáváno v první instanci v Helsinkách příští pondělí. A jak pro boha máme přistupovat k těmto situacím, protože Finsko eh, potřebuje, musí mít důvěru eh, v to, že v Litvě proběhne spravedlivý soud s tímto manželským párem. A máme eh, velice přesvědčivé důkazy o tom, že do posud se tak v Litvě nepostupovalo. A jsou i další příklady toho, jak selhává tento evropský zatykač. Těchto příkladů je mnoho. Pane komisaři, pane předsedo eh, rady, eh, musíme v této věci postoupit kupředu. je třeba eh, rozvíjet tuto důvěru a spolupráci v trestním řízení. Dobře, a nyní pan Vojčichovský na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já mám také příklad, podobně jako paní Hautala. Jeden mladý Polák byl odsouzen za znásilnění v Británii na doživotí na základě eh, mediálního tlaku a byl to proces, který eh, rozhodně nesplňoval eh, procesní nároky polského procesu. On nyní slouží ten doživotní trest v Polsku, i když u nás nemáme takový trest za znásilnění, protože u nás je za znásilnění jenom do 12 let v odnětí svobody. Takže my máme v polském vězení člověka, který byl odsouzen Eh, v rozporu s polským právním systémem. Takže to vám jenom ukazuje, jak je nezbytné eh, zřídit určité společné standardy, které se týkají eh, procesu a výkonu trestu, protože ča, stále častěji máme problém s trestem uděleným jiným v jedné zemi a vykonaným v jiném zemi. Takže proto to hm, podporuji. Děkuji vám, pan Tavares, minutu. Děkuji. Evropská unie postupuje dvěma způsoby. Jedním způsobem zachází se členskými státy a druhým způsobem eh, s občany, kteří jsou zde zvolení svými občany. Občas se stane, že občas se svými, že národ se svými problémy a sociálními systémy se dívá jen na odsouzeného a zapomíná na ten zbytek. Je tedy potřeba vytvořit určitou důvěru vůči národům Evropské unie. Celý systém by se mohl usnadnit Evropskou unii, ale máme zde i jiná práva, jako například právo na tlumočení a překlad, o kterých hovořila i paní Ludford souvisí s Evropskou unii. Je důležité, aby byli občané, aby se s občany jednou spravedlivě ve všech členských státech. A já požaduji, abychom mohli být eh, zapojeni do spolurozhodování a postoupili rychle. Pan Hrabeda, eh, dvě minuty. Já eh, jsem chtěl hovořit o Michaelu Turnerovi a Jamesovi McCorrickovi. Eh, dva moje voliči eh, jsou uvězněni v Maďarsku od 3. listopadu a ještě nebyl stanoven datum jejich procesu jejich podmínky uvěznění eh, jsou obtížné, eh, oni jsou odděleni, nemají žádný kontakt, eh, my jsou v malé celé se třemi dalšími vězni, jsou 23 hodin denně v této celé, smějí vykonat tři telefonáty a jednu sprchu za týden, můžou mít jednu návštěvu za měsíc. Zkrátka jsou izolováni jazyková bariéra ještě eh, v izolaci zhoršuje. Jsou eh, obviněni z trestného činu eh, bílých výjimečků, nejsou žádní vrazy nebo teroristé a přesto jsou uvězněni pouze proto, pouze kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu. Evropský Eh, zatýkací rozkaz eh, najednou eh, odboural záruky v, pro případ zatčení, které jsme v Británii budovali tisíc let. Eh, eh, krádeže identity a zmílená identita znamenají, že to, co se děje Jasonovi a Michaelovi, se také může stát eh, v současné době jakémukoliv britskému občanovi kdykoliv jindy. Liberistická strana, liberální demokraté i konzervativní strana, všechny tyto strany hlasovaly pro v evropský zatýkací rozkaz abychom zopakovali Zolu obě, obvinuji, obvinuji eh, strany eh, britského politického establishmentu. Eh, jejich podpora evropského zatýkacího rozkazu vystavila všechny v Británii riziku náhodného zatýkání. Děkuji a nyní paní Morvaj minutu a půl. Děkuji pane eh, předsedo. Jako maďarská občanka a jako právnička, která se specializuje na trestní právo, eh, si myslím, že bychom eh, měli se stydět, že v Evropském parlamentu se hovoří dnes o případech v Maďarsku, Eh, ze strany dvou poslanců, kteří eh, zastupují dvě různé politické strany. Já bohužel musím akorát říci, že eh, sdílím vaše zkušenosti s mojí vlastní zemí. Proto bych vás všechny ostatní ráda požádala, kteří zde jste tak pozdě večer na tuto rozpravu, aby eh, v případě eh, zahraničních eh, občanů, cizinců, kteří prožívají taková zásadní porušení procesních práv v Maďarsku, abyste uh, uh, Eh, tak to také uvažovali eh, v případě maďarských občanů zahraničí. Eh, máme devět občanů, kteří v posledních několika měsících byli vystaveni tlaku a jsou v obvinování z teroristické činnosti, která nemůže být v žádném případě doložena. A mm, úřady nepředložily žádné eh, doklady a tito lidé jsou eh, zbaveni kontaktu s úřady nebo s eh, rodinou nebo s veřejností. A já vyzývám úřady k tomu, aby no-, normalizovali situaci v Maďarsku tak, aby zabránili dalšímu zneužívání práv v nepřítomnosti určitých procesních eh, záruk a ty to bychom měli obnovit v Maďarsku. Děkuji, pan Čeno, eh, minutu a půl. Děkuji. Prosím, pane ministře, nechápejte. Já bych eh, mm, Eh, chtěl eh, ještě eh, něco adresovat komisaři Barotovi ještě předtím, než odejde z komise a chtěl bych mu poděkovat za spolupráci s parlamentem v oblasti v spravedlnosti a vnitra. Také bych rád řekl, že souhlasím s těmi, kteří říkali, že je to velice důležité téma. Nechceme eh, vybudovat eh, pouze bezpečnou eh, v Evropu, chceme vybudovat Evropu spravedlivou. To znamená, že jakákoliv iniciativa, která se týká procesních práv, je důležitá. Musíme přijmout takové kroky, abychom podpořili oběti eh, a abychom zajistili eh, v ústup právům eh, lidí, kteří jsou pohnáni před spravedlnost. A já musím vyzvat radu s ohledem na to, co říkal pan Watson, lépe než bych to řekl já. Nemá smysl trávit 8 let v této fázi procesu a vyřešit jenom některá práva. Musíme jednat rychleji a pružněji. To je tedy na komisi a radu. A potom eh, panu Barotovi, já bych eh, chtěl, abyste eh, poučil svého nadcházejícího kolegu v komisi. Komise musí vyvíjet o iniciativu ve všech procesních právech, nejenom u tlumočení a překladu. Děkuji, paní Beněvá, minutu. Děkuji vám, pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Problematika procesních práv v trestním řízení je jedním z důležitých témat, které by se měly ozývat v oblasti spravedlnosti a vnitřních vztahů. V návrhu právního rámce byla stanovena skupina základních procedurálních eh, procesních práv trestním řízení a sice právo na právní pomoc, právo na tlumočení a překlad, právo na zvláštní pozornost v citlivých oblastech a právo na komunikaci a konzulární spolupráci. Tento výpočet základních práv by se měl považovat za pouze demonstrativní. Úlohou Evropské unie je zajistit respektování co nejširšího okruhu základních práv, a to i s odkazem na členství členských států v Radě Evropy. Naší snahou by mělo být prosazení takových eh, procesně právních vztahů v trestních věcích, které by zajistily daná práva všem subjektům trestního řízení, ať už obětem nebo pachatelům. A to vše s ohledem na dosáhnutí spravedlivého demokratického soudního rozhodnutí, které splní účel případně uloženého trestu, který není jen represe, ale i resocializace a vzdělávání. Thank you. Batten for a pan minuty. Pane předsedající, eh, výbor apeluje na radu, aby pokračovala v pracích na zavedení společných procesních záruk v Evropě eh, v oblasti trestního řízení. Stávající záruky ve formě eh, evropského zatykače odbouraly století staré záruky proti nespravedlivému věznění, kterým se těšili angličané. Toto není pouze akademický argument. To e, zatykač ničí životy e, nevinných lidí. Například jeden z mých voličů je jedním z mnoha nevinných, kteří byli kteří byli vydáni, aniž by anglický soud mohl vyhodnotit důkazy prima facie a mohl zabránit nespravedlému vydání. Vydání se nyní eh, omezilo na pouhou byrokratickou administrativní formalitu. Ten můj volič, pan Sinu, byl eh, šest měsíců zadržován eh, v notoricky známém vězení Corrigarios bez přístupu k spravedlivému soudnímu procesu. Politický cynismus je opravdu eh, znepokojivý. Pan Tito lidé eh, popírají, že vlastně zapříčinili situaci pana Siniuse. Tyto společné přístupy vlastně přinášejí eh, snižování standardů a práv. Nikoli opak. Pokud si přejeme zlepšení situace v trestním řízení, pak potřebujeme habeas corpus, porotu a hlavní ustanovení Magna Carty ze 17. století, jakožto ty hlavní principy, které by v Evropě platily. Tak, máme jednoho zájemce do každý a sice pana Papa Nikolaua. Je nezbytné, aby um, bychom se co nejvíce pokoušeli vytvořit rámec, eh, referenční rámec pro eh, procesní práva v trestním řízení. Otázka eh, důvěry je tady otázkou základní. Potřebujeme, aby občané důvěřovali v záruky ochrany jejich základních práv Potřebujeme také důvěru mezi jednotlivými členskými státy v této oblasti v, při výkonu spravedlnosti na všech dotčených. Ovšem musím poukázat také na to, že všichni musíme eh, věřit eh, při výkonu spravedlnosti těm, eh, a pokud to nedosáhneme v Evropské unii, tak zločinci toho budou využívat. Protože Eh, jinak nastane eh, právní válku, tam, kde eh, nenastolíme právo. Tak a nyní za radu pan López Garrido. Máte slovo. Presidente. Bueno, yo quiero mostrar mi Děkuji. Mám radost ze všech příspěvků, které zde zazněly od mnoha poslanců. z různých skupin a všichni jsou si zajedno v tom, že procesní práva v trestním řízení a jejich zaručení po celé Unii musí být důležité. Celý postup musíme harmonizovat. Všichni jsou si v tom zajedno a to všichni ti, kteří mluvili za různé skupiny. Potřebujeme tedy jednotná procesní práva v trestním řízení na evropské úrovni. Při je to důležité pro Evropu občanů, pro evropský právní prostor. Nyní máme platnou Lisabonskou smlouvu a v centru zájmu španělského šestiměsíčního předsednictví je bez pochyby podpora vašich zájmů v oblasti procesního práva v trestním řízení. Sjednotit ho musíme na evropské úrovni, to mohu jenom potvrdit. Pan, paní Flašíková Beňová pak řekla něco velmi důležitého a sice, že právě v současné chvíli je toto téma velmi důležité, protože vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a protože máme Evropskou chartu lidských práv. Španělské předsednictví se bude pokoušet prosadit v praxi všechny procesní práva a záruky. Komise už odvedla skvělou práci a pracuje na směrnici. Zapojilo se už i 13 členských států, které souhlasí. Často je velmi jednoduché kritizovat, ale myslím si, že právě procesní práva v trestním řízení jsou zcela rozhodující a důležitá, protože Evropská unie a organizovaný zločin v Evropské unii musí být potřen a já sám pocházím ze Španělska. A tam vnímáme boj proti terorismu jako něco velmi důležitého. Děkuji, prosím, pane komisaři. Ano, děkuji, pane předsedající. Pan ministr má pravdu. pan Kolio to před chvílí velice správně řekl. Evropa spravedlnosti pardon, Evropa bezpečnosti, Evropa spravedlnosti. A ano, pane, drahý pane Vocné, evropský zatykač byl, se ukázal být velmi efektivním a velmi užitečným, ale je pravda, že zároveň je třeba, abychom zorganizovali evropský eh, soudní prostor a musíme tedy pracovat na té Evropě spravedlnosti, tak aby existovala skutečná důvěra v to, jakým způsobem eh, je zajišťována spravedlnost a vykonávaná spravedlnost všude v Evropě. A v tomto ohledu chci znovu poděkovat autorům této otázky k ústnímu zodpovězení. S tím, že na základě textu z 23. října 2009, kde se odráží stanovisko rady, bude komise s pomocí parlamentu usilovat o to, a také ve spolupráci se španělským předsednictvím, bude usilovat o to, aby kvalita toho výsledného textu byla lepší než u aktuálního textu. Samozřejmě eh, budeme dbát na to, abychom včas eh, vystoupili s příslušnými legislativními návrhy. Komise již nyní pracuje na návrhu o informování o právech, poskytnutí informací o právech. Eh, komise také bude pracovat na co nejvčasnějším zajištění všeho, s čím počítá cestovní mapa. Cestovní mapa je indikativní. Pokud to, pokud to vyjednávání umožní, samozřejmě komise bude ochotná přistoupit na vyšší rychlost v těchto věcech. A dá se, že tato věc nasrála, že víceletý stokholmský program nám v této věci Eh, zakotvuje skutečnou povinnost dostávat konkrétních výsledků a chci vám také říct, že od té doby, co jsem byl pověřen touto oblastí. Eh, jsem činil maximum pro to, aby tato eh, problematika procesních záruk eh, se ubírala kupředu. A i když jsme se nakonec rozhodli jít cestou postupného zavádění legislativy, tak si myslím, že jsme na dobré cestě. Chci poděkovat parlamentu, chci poděkovat také španělskému předsednictví a jsem přesvědčen o tom, že Evropa spravedlnosti výrazně pokročí kupředu v roce 2010. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Jsem si jist, že eh, mimo tento sněm je řada lidí, kteří by podpořili to, co řekl pan Koelio a chci vám poděkovat za eh, vaše odhodlání a nasazení ve funkci komisaře v tomto uplynulém období. Děkuji, rozpráva k tomuto bude uzavřena a nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je otázka k ústnímu zodpovězení komise, komisi a radě, eh, týká se to obchodování s lidmi. Nejprve vystoupí paní Anna